Opět zahajuje naše zasedání, protokol včerejšího zasedání jsou k dispozici. Má někdo nějaké námitky? Vidím, že tomu tak není, tím pádem je zápis přijat. Nyní se dostáváme k rozpravě o porušování lidských práv, demokracie a právního státu. První je rozprava o Azerbajdžánu, zejména případ Rafika Tágiho. A jako prvnímu autorovi dávám slovo panu Tenokovi. Pane předsedo, tragický případ pana Rafiga Tagiho je symbolickým, tragickým případem eh, žurnalistů v eh, Azerbajdžánu. Vzhledem k tomu, že Razik taky eh, napsal článek do novin a byla na něj uvalena fatva islámským eh, kleriky. A pak byl eh, koncem listopadu ubodán k smrti a o čtyři dny později, později zemřel. A tak také e, zatím nebyla tato smrt odsouzena a zatím také nevíme, co k jeho smrti vedlo. Iránské úřady ani neodsoudili fatvu, což bylo eventuálně také naváděním k e, vraždě. A také se nevyšetřuje, e, kdo vraždu spáchal. My vítáme rozhodnutí, že bude nyní zahájeno Eh, trestní vyšetřování této smrti. A také jestliže bude pachatel dosažen, eh, tak bude eh, iránskými úřady také odsouzen. A my tedy žádáme o to, aby vyšetřování pokračovalo, ale myslím si, že Teherán nám nebude naslouchat. My máme velké pochybnosti o tom, že Azerbajdžánu se nyní eh, volným způsobem nediskutuje o náboženských právech, ale Azerbajdžán také tvrdí, že demokratickou zimují a proto musí dodržovat veškerá práva. Děkuji. Děkuji a nyní paní kolegyně De Kaiser 1,5 minut. Eh, vážení, chtěla bych komentovat eh, toto Velká odměna bude dána všemocným těmu tomu, kdo vykoná rozsudek islámu. Nepřátelé islámu musí chápat, že nenecháme nikoho pomlouvat hodnoty islámu. Nepřátelé, kteří jsou soustředěni v sionismu, imperialismu, eh, budou odsouzeni. Vzdávám hold eh, islámu, muslimům a hlavně Eh, obyvatelům Azerbajdžánu a ajatalahu Fazil Lankaránimu, eh, který vyjádřil tuto fatvu. Toto napsal šejk Fazel El Karami 28. Eh, listopadu po smrti Rafika Tagiho. Já bych chtěla říci, ne, toto není islám. Takovýto islám v parlamentu hájit nemůžeme. Ne, toto nejsou přátelé islámu tak, jak jsme je vyslechli při odevzdávání eh, ceny Sacharova. Chceme říci eh, orgánům v Baku, eh, že je třeba odsoudit tuto fatvu. A chtěla bych také říci, že my zde v parlamentu odsuzujeme ze všech sil takové, od, takové znehodnocení islámu, jaké je to je vyjádřeno v tom, co jsem četla. Chceme islám umírněný, který respektuje svobody. A pokud je o azerbajdžanské orgány, nikdo netvrdí, že se na tom podílejí na té vraždě, to samozřejmě nikdo neříká, ale očekávám od nich jasné odsouzení. A také očekávám, že budou hájit pana Sadagatogluho, jehož život je také no, ohrožen. Děkuji a promiňte, že jsem překročila časový limit. Děkuji, paní eh, de Kaiser. A mm, kolega Tavariš teď může hovořit. Děkuji, pane předsedo. 28. listopadu byl eh, spisovatel eh, eh Rafik Tagi, eh, tedy zveřejnil eh, článek, v kterém kritizoval eh, pana Ahmadinejada, prezidenta. A na základě tohoto článku mm, se eh, svalo shromáždění a byla vynesena fatva. Um, a tento novinář taky potom byl, byl eh, bodán nožem a na vzůsledku toho zemřel. Eh, Rafik měl pravdu, islám je náboženství, které je které je vedou jen určité uči, o, o, osobnosti spolu s Spolu s perskou a iránskou společností, tedy eh, ten vítový vývoj dlouho trval, ale mm, teď je naprosto nepochopitelné, k jakým událostem došlo. A eh, v roce 2012 až 2014 Irán mm, bude členem eh, Rady bezpečnosti OSN a proto je zapotřebí, aby tyto barbarské případy byly odsouzeny. A mm, také je nezbytně nutné, abychom postupovali proti těmto případům, protože i v případě jiných občanů. Tady na posledním zasedání jsme už konstatovali, že existují evropské společnosti, které napomáhají iránským úřadům a dělají cenzuru na internetu a snaží se eh, cenzurovat eh, demokratickou opozici. My bychom se měli proti těmto evropským podnikům eh, postavit a snažit se zjednat nápravu. Děkuji paní kolegu Tavarišovi a teď paní, pan kolega Makovej na minutu. Paní kolegyně, děkuji. Pane předsedo, eh, Rafik, Ta, mm, Rafik byl eh, novinář a spisovatel v Azerbajdžánu a kritizoval iránskou vládu, stejně tak jako náboženský útlak v Azerbajdžánu. A eh, bylo mu vyhrožováno smrtí už od roku 2007, když byla vynesena iránská fatva. Bylo vyžadováno jeho zabití. Tento rok, 23. listopadu, byl Rafik Tajik zavražděn. Existuje podezření, že Iránci nebo místní islámské extremistické síly jsou za tuto vraždu zodpovědné. Úřady vyšetřují tuto eh, vraždu. Toto vyšetření by mělo proběhnout rychle, mělo by být objektivní a účinné a vrahové, stejně tak jako ostatní tyto extremistické síly by měly být předvedeny před soud. Iránské úřady eh, se zavázaly spolupracovat při tomto vyšetřování, měly poskytnout důkazy a mm, informace. A navíc iránské úřady by měly mm, zakázat klerik, eh, o to, aby bylo veřejně žádána vražda některých těchto lidí. Je tu nutnost, nebo zodpovědnost za vyšetřování hodně závisí na tom, co udělá v dalším kroku Irán. Mm, žádám, aby tyto úřady udělali vše pro to, aby ochránili život a bezpečnost mm, občanů v Azerbajdžánu. A zvláště se to týká mm, těch, vůči kterým byla vynesena fatva. Děkuji paní kolegyně Makové a teď paní kolegyně Šáke má minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Rafik Tadži byl eh, zavražděn poté, co využil svého práva na svobodný projev a tento zločin musí být vyšetřen. Také musíme se zabývat fatvou, která byla na něj uvalena a tato fatva zatím nebyla dostatečně odsouzena. Musíme jasně říci, že nikdy fatva nemůže být záminkou pro vraždu. Také musíme politovat toho, toho, že azerbajčanské orgány a fatvu neodsoudili a že nabezpeč, nezabezpečili bezpečnost uh, Tadžiho. Také Azerbajdžán se musí rozhodnout, jakou společnost chce. Tak tato vražda se konala v době, kdy je vynakládán velký tlak na občanskou společnost a také především na některé strany, především na eh, liberální strany. Jestliže azerbajdžánské se nerozhodnou, že budou plnit své Eh, mezinárodní závazky, pak by z toho měla EU vyvodit důsledky. My také se obracíme na azerbajdžanské úřady, aby se spíše ubírali cestou směrem ke spravedlivé společnosti a jde také o to, aby odsoudili tuto vraždu a je také třeba, aby vztahy s Azerbajdžánem se zlepšily. Děkuji, to byli autoři a nyní řečníci za jednotlivé frakce. Děkuji, pane předsedající. Rafik Tagi. Děkuji vám, pane předsedo. Chci říci, že um, tento novinář byl um, symbolem svobodných médií a e, Nevládní organizace požadují, aby došlo k náležitému vyšetření celé záležitosti. Azerbajdžán se podílí na e, politice sousedství a já prosím všechny, aby vykonávali nátlak na azerbajdžánské e, orgány. Je přece nepřijatelné, aby byli lidé uvězněni kvůli tomu, že organizují nějaké akce na Facebooku. E, také je e, nedávno uplynulý den lidských práv, kdy se zorganizovala akce Eh, já sama jsem například svolala akci v Polsku, abychom si připomněli, že se stále eh, různě síly dopouštějí porušování lidských eh, práv. Přece není možné, aby svolání takové akce bylo důvodem k uvěznění. Na příštím fóru občanské společnosti bych chtěla, aby pan Tagy dostal ocenění východního partnerství. Děkuji paní Thunholmstein a teď pan kolega Biginen. Děkuji, já jsem Eh, poslal eh, společný návrh usnesení z SD, protože si myslím, že toto šlo příliš eh, daleko, tato verze. Rád bych řekl, že usnesení, ve kterém je Irán zmiňován ve šesti odstavcích, to by mělo být nazváno jinak. Tragický případ Rafika Tagiho ukazuje na důležitý význam závislosti na náboženství. Když hovoříme o Azerbajdžánu, neměli bychom zapomínat na tom, kdo jsou jeho sousedé. Máme veškeré důvody být kritičtí vůči situaci v oblasti lidských práv v Azerbajdžánu. Touto otázkou jsme se zabývali už mnohokrát v našem parlamentu, ale zároveň bychom měli podpořit eh, úřady azerbajdžánské v jejich boji eh, proti fundamentalistickým hnutím, které získávají půdu v této zemi. Tento boj není jednoduchý. Vyzývám vládu azerbajdžánskou, aby eh, provedla plné vyšetřování, aby poskytla veškeré relevantní informace našemu parlamentu. Také vyzývám všechny k tomu, abychom učinili veškerá opatření, abychom zajistili ochranu Samir Katarova, Sadagatoglu, ten může být další obětí iránských klerikálů. A e, zároveň doufám, že všechny tyto otázky budou, e, že se jim budeme věnovat včas před naším zasedáním Euronestu v Baku. Děkuji. Děkuji panu kolegovi e, Vigeninovi a teď kolegyně Verža má minutu. Merci. Děkuji vám, pane předsedo. Já se nebudu vyjadřovat k tomu eh, zavraždění eh, pana Rafika Tagiho ani k otázce lidských práv. O Azerbajdžánu potře, tak už jsem zde učinila. Chci ještě jednou eh, litovat volbu našich urgentních záležitostí a způsob, jakým o nich jednáme. Chtěla bych hovořit o uprchlících Angašravu. Dnešní době je tři a půl tisíce uprchlíků, z toho tisíc žen a mnoho dětí. Spojené státy ohlásily, že se stáhnou stáhnou, eh, ale já chci říci, že k tomu datu stažení už nebude existovat žádná ochrana pro úprchlíků v Ašrafu. Co se s nimi stane, co s nimi bude? Eh, irácká vláda je považuje i nadále za teroristy. Ehm, OSN, eh, Rada Evropy, paní Eštanová, EU žádají ochranu pro tyto lidi, ale odpovídá se, že je zapotřebí času. Proč Rada ministrů odmítla vzít v úvahu žádost paní Eštanové, aby tito uprchlíci, kteří kteří mají určité vazby na členské státy, byli přijati zde. Já už budu končit, pane předsedo, a chci říci ještě jednou, bohužel francouzská vláda byla v první línii a velmi upřímně toho lituji. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, to byli řečníci za frakce a mimo to ještě požádal o slovo pan kolega Repo. Děkuji. Azerbajdžánu existuje hodně problémů s lidskými právy. Rafik taky byl zabit, protože řekl to, co si myslel. A také další problém se týká také dalších nezávislých eh, Eh, básníků a také novinářů a tak dále. V roce 2012 se stane Azerbajdžán členem Rady bezpečnosti. Může Azerbajdžán opravdu zastupovat mezinárodní společnosti? společenství, jestliže hodláme také vstoupit do kontaktu s občanskými společnostmi, tak to by mělo být také v Azerbajdžánu dovoleno. EU musí požadovat, aby najatí vrazy byly vyšetřeni a také musíme také osvobodit další politické vězně. Děkuji, pane Repo, a nyní přichází na řadě postup Catch the Eye a dostane slovo paní kolegyně Korhol. Demokratian tila on huolestuttava Azerbaidžan. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice zneklidněna situací v Azerbajdžánu. A došlo k tomuto zavraždění novináře, osoby, která kritizovala určité islámské hodnoty ve srovnání s evropskými hodnotami. To vedlo k vraždě. Je to vlastně den mezinárodní beztrestnosti. Eh, je to právě v ten den, kdy eh, si připomínáme řadu vražd, které nebyly vyřešeny. Rafik Tagy eh, je obětí vrahů, kteří nebyli zjištěni. Je to také snaha omezit svobodu slova. A podobné akce se často stávají systematicky. Jak můžeme nechat platit lidská práva, když pak necháme takovéto činy nepotrestány? Je důležité najít výniky. Děkuji paní kolegyně Korola a teď kolegyně Krecu. Pane președinte, Děkuji, pane předsedo. Ráda bych vyjádřila své politování v případě zavraždění eh, Tadžika. Myslím, že to je hrozné zavraždění, ukazuje nám to důsledky eh, náboženského extremismu a špatné situace v oblasti lidských práv. Vražda tohoto prominentního eh, novináře sebou nese mnoho otazníků, co se týče situace lidských práv Azerbajdžánu. A je to ještě více alarmující, protože tato země je členem východního partnerství partnerství a členem eh, Rady Evropy a je to aktivní eh, člen v eh, evropské politice sousedství. A přestože tady existuje mezinárodní partnerství, Azerbajdžánu se nepodařilo dostat svým závazkům zajistit ochranu občanů a ochranu těm, kteří obhajují lidská práva. Já také chci vyzvat azirské úřady, aby posílili vyšetřování, aby se prošetřily okolnosti vraždy Rafika Tadžiho a aby tato vláda zodpovědně jednala, aby eh, se zastavilo bezpráví, aby se skončilo s vraždami eh, ve jménu náboženského přesvědčení. Také vyzývám komisi a ostatní evropské instituce, aby eh, připojili ještě další podmínky v Azerbajdžánu, tak aby byla skutečně zaručována lidská práva. Děkuji paní kolegyni Krecu a teď následuje paní kolegyně Nikolaj. Děkuji vám, pane předsedo. Chci se připojit k tomu, co řekl pan Vigenin. Myslím, že musíme velmi um, um, pečlivě vybírat témata k této diskusi. Litujeme Eh, toho, co se stalo v Azerbajdžánu, ale musíme zdůraznit jednu věc. Takovýto typ eh, zločinnosti nezná hranice. Myslím, že je třeba spolupracovat ve všech členských státech, abychom přispěli k prevenci takových eh, činů, velice krutých člin, činů, ale myslím, že není možné, abychom v tomto odsoudili Azerbajdžán za tuto vraždu. Eh, Azerbajdžán se musí zmobilizovat a musí se pokusit urychlit eh, vyšetřování, eh, být v tom efektivnější, protože odhalení vyniku a jejich potrestání je velice důležité pro prevenci takových hrozných činů do budoucna. Děkuji. Děkuji paní kolegyně a na závěr pan kolega Paška. Děkuji. Azerbajdžán je zpřátelenou zemí Evropské unie a snaží se demokratizovat své politické prostředí, ale v sousední zemí e, existuje iránský intenzivní islámský režim a to je také důsledek, což vedlo k vraždě e, Farika Tagiho. A proto je třeba také tlačit na Azerbajdžan, aby tam nastala demokratizace společenského života. Proto musíme vyjádřit znepokojení azerbajdžánské vládě, že se nechová důsledně při vyšetřování této vraždy. vraždy. Musíme se snažit, aby azerbajdžánský režim skutečně spolupracoval s EU při budování demokratického režimu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane kolego. Postup ke the skončil a na závěr debaty dostává eh, pan komisař Almunia slovo. You, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vývoj v Azerbajdžánu eh, v oblasti demokracie a lidských práv je i nadále zdrojem obav pro Evropskou unii jsme zneklidněni tím, že za posledních několik let jsme zaznamenali eh, tendenci k rostoucím restrikcím. V posledních měsících jsme byli svědky různých činů ze strany orgánů vůči organizovaným protestům na ulicích. Eh, a to protestům, které inspirovalo arabské jaro. Jsou tady různá represivní eh, opatření, která jsou velice politování hodná. Občanská společnost eh, jde eh, se nachází v situaci, kdy se zhoršuje svoboda projevu v této zemi. Nezávislá média jsou omezována. V poslední době byli někteří novináři eh, šikanováni a byli obviněni. V takové situaci nás velice eh, bolí eh, zavraždění Rafika Tagiho 23. listopadu. A tady je velice důležité hovořit o této situaci Eh, v rámci Rady pro spolupráci mezi EU a Azerbajdžánem a eh, chceme apelovat na azerbajdžánské orgány, aby velice eh, rychle a nestraně vyšetřili tuto vraždu a aby předvedli výniky k soudu. Je zde eh, naše odpovědnost eh, vystat zcela jasný signál ve prospěch demokracie, lidských práv a respektování právního státu. To jsou úhelné kameny pro naši spolupráci s Azerbajdžánem. Eh, vztahy EU a Azerbajdžánu musí brát v úvahu, do jaké míry jsou tyto hodnoty zohledňovány v praxi v dané zemi. Místo předsedkyně Eštonová Eh, minulý měsíc předala tuto zprávu v Baku při své návštěvě. A já bych chtěl připomenout společné prohlášení eh, samitu východního partnerství, kde všichni účastníci se zavázali, že budou respektovat hodnoty demokracie, eh, lidských práv a základních svobod a právního státu. Samozřejmě vítám úlohu Evropského parlamentu, který se také zasazuje za takové demokratické hodnoty při kontaktech s Azerbajdžánem. Děkuji. Děkuji panu komisaři Almoniovi a mm, na závěr rozpravy mm, mm, bylo podáno pět návrhů usnesení za frakci SD, pak EK.